Hello everyone. Dobré, poledne, dobré dopoledne, kolegové. Kolegové, prosím, posaďte se, připravte si hlasovací kartičky, tak abychom se mohli pustit do hlasování, které je na pořadu dnešního dne. Ready? So first... Takže jste připraveni, tedy hlasujeme nejdřív eh, o zprávě týkající se zavádění nástrojů SZP pro mladé zemědělce po reformě v roce 2013. Začneme hlasování, kompromis 1, kdo je pro, proti, drželi se přijato. Pozměňovací návrh 11 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 12 pro, proti, zdrželi se odmítnout. 13 pro, proti, ověříme 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 14 pro, proti, drželi se přijat, 15 pro, proti, drželi se. Znovu 15 pro, proti, drželi se. Ověříme, omlouvám se, těž... Já čekám na svou hlasovací kartičku. Končím hlasování. Přijat. 16 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 17 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 18 pro, proti, zdrželi se přijat, 19 pro, proti, zdrželi se přijat, 24 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 21 pro, proti, zdrželi se přijat, 23 pro, proti, zdrželi se zamítnout, dva, pardon, předtím 22, teď 20 pro, proti, zdrželi se přijat, 23 pro, proti, zdrželi se přijat, 25 pro, proti, drželi se přijat, 26 pro, proti, drželi se přijat, 28 pro, proti, drželi se zamítnout, 29 pro, proti, drželi se přijat, 27 pro, proti, drželi se přijat, 30 ve dvou částech, první část pro, proti, drželi se přijat. Druhá část pro, proti, drželi se přijat. 31 pro, proti, drželi se zamítnout, 32 pro, proti, drželi se zamítnout, 33 pro, proti, drželi se přijat, 34 pro, proti, drželi se přijat, 35 pro, proti, drželi se zamítnout, 36 pro, proti, zdrželi se přijat, 37 pro, proti, zdrželi se přijat, 38 pro, proti, zdrželi se přijat, 39 pro, proti, zdrželi se přijat, 40 pro, proti, zdrželi se přijat, 41 pro, proti, zdrželi se přijat, 42 pro, proti, zdrželi se přijat, Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 54 pro, proti, zdrželi se přijat. 55 pro, proti, zdrželi se přijat. 53 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se přijat. 61 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 64 pro, proti, zdrželi se přijat, 60 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 65 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 63 pro, proti, zdrželi se To ověříme 63. Končím hlasování a návrh přijat. 62 pro, proti, drželi se zamítnout, kompromis 4 pro, proti, drželi se přijat, 74 pro, proti, drželi se zamítnout, 76 pro, proti, drželi se přijat, 76 pro, proti, drželi se přijat, 77 pro, proti, drželi se přijat, 78 ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se přijat, druhá pro, proti, zdrželi se přijat, 79 pro, proti, drželi se zamítnout, 80 pro, proti, drželi se zamítnout, 81 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, přijat. Dvojka pro, proti, zdrželi se přijat. Budeme hlasovat elektronicky závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Teď budeme hlasovat o, o výkladu a provádění interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, drželi se zamítnout, dvojka pro, proti, zdrželi se zamítnout, trojka pro, proti, zdrželi se zamítnout, čtyřka pro, proti, zdrželi se zamítnout, pětka pro, proti, zdrželi se zamítnout, šest pro, proti, zdrželi se zamítnout, sedm pro, proti, zdrželi se přijato, osm pro, proti, zdrželi se zamítnout, devět pro, proti, drželi se zamítnout, 10 pro, proti, to ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 11 pro, proti, Drželi se zamítnout. Hlasujme znovu, protože já si myslím, že jsem se trochu zmínila, takže kdo je pro jedenáct, proti, ověříme. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. 12. Část 1. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijat. Část 2. Pro? Proti? Drželi se zamítnout. 13. Pro? Proti? Drželi se. Ověříme 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 14 pro, proti, drželi se. Ověříme 14. Je mi to líto, ale některé skupiny hlasují různě, takže končím hlasování. Přijat. Pozměvací návrh 15 pro, proti, drželi se zamítnout, 16 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 17 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 18 pro, proti, zdrželi se přijat, 19 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 20 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 23, 22 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 21 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 23 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 24 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 25 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 26 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 27 pro, proti, zdrželi se přijat, 28 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 29 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 30 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 31 pro, proti, drželi se. Ověříme 31, prosím. 31. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 32 pro. Je tam něco, o co se s námi chcete nebo můžete podělit? Dobrá, budeme pokračovat hlasování. Pozměňovací na 32 pro, proti, drželi se přijat. 33 pro, proti, drželi se zamítnout. 34 pro, proti, drželi se zamítnout. 35 pro, proti, drželi se. Ověříme 35, zahajuji hlasování. A končím hlasování. Přijat. 36 pro, proti, zdrželi se zamítnu 37 pro, proti, zdrželi se přijat, 38 pro, proti, zdrželi se zamítnu 39 pro, proti, zdrželi se přijat, 40 pro, proti, zdrželi se přijat, 42 pro, proti, zdrželi se přijat, 43 pro, proti, zdrželi se přijat, 44 pro, proti, zdrželi se přijat, 41 pro, proti, zdrželi se přijat. Závěrečné hlasování elektronickou cestou, zahajuji hlasování. Končím hlasování a přijato. Děkuji vám. A další máme zdrženlivý přístup k očkování a pokles pro očkovanosti v Evropě. Začínáme pozměňovacím návrhem 12 pro, proti, zdrželi se schváleno 13 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se schváleno. Dvojka pro, proti, zdrželi se schváleno. 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 23 pro, proti, zdrželi se, schváleno 24 pro, proti, zdrželi se, schváleno 25 pro, proti, zdrželi se, schváleno 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 28 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 29 pro, proti, zdrželi se schváleno 30 pro, proti, zdrželi se schváleno 31 pro, proti, zdrželi se. Raději toto prověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 32 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 33 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 34 pro, proti, zdrželi se schváleno 35 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 36 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 37 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 38. Druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto 40 pro, proti, zdrželi se schváleno 41 pro, proti, zdrželi se schváleno. 42 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Já si nejsem jistá, raději to prověříme. 42. Zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 43. Čtyřicet tři pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 44 pro, proti, zdrželi se, schváleno 46 pro, proti, zdrželi se, schváleno 45 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 47 pro, proti, zdrželi se, schváleno 48 pro, proti, zdrželi se schváleno. 49 pro, proti, zdrželi se schváleno. 50 pro, proti, zdrželi se schváleno. 51 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 52 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 3 pro, proti, schváleno. 58 pro, proti, zdrželi se schváleno. 59 pro,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 proti zdrželi se schváleno. Kompromis 5 pro, proti zdrželi se schváleno. 83 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 84 pro, proti zdrželi se schváleno. 85 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 86 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 87 pro, proti, zdrželi se schváleno 89 pro, proti, zamítnuto 88 pro, proti, zdrželi se, prověříme 88, zahojí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 90 pro, proti, zdrželi se, schváleno 91 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 92 pro, proti, zdrželi se schváleno 93 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 94 pro, proti, zdrželi se schváleno 95 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 96 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 97 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se schváleno. Eh, pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno 3 pro, proti, zdrželi se, prověříme trojku. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Paní Deli, máte svou hlasovací kartičku? schváleno. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pět pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Šest pro, proti, zdrželi se, schváleno. Sedm pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Osm pro, proti, zdrželi se, schváleno. Třicet osm, první část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Devět pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Závěrečné hlasování provedeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to schváleno, děkuji vám. a není na cestě k udržitelnému a konkurenceschopnému evropskému odvětví akvakultury současný stav budoucí výzvy. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, schváleno. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se schváleno 12 pro, proti, zamítnuto 13 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. opravdu hlasovali jste velice energicky. Pozměňovací návrh 14 pro, proti, zdrželi jste zamítnuto. 15 první část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. 16 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 17 pro, eh, eh, schváleno. 18 pro, proti, Neviděla jsem Alde, takže 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 20 pro, proti, zdrželi se schváleno 21, první část pro, proti, zdrželi se schváleno druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto 23 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 23 eh, zamítnuto. Chcete prověřit 23, takže ještě jednou 23. Zahajuji hlasování o 23. Dvacet čtyři pro, proti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 proti, zdrželi se, prověříme 31 první část, tedy prověříme 31 první část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Druhá část, 31 pro, proti, zdrželi se schváleno. 33. Schv... Takže prověříme 32. dejte řádně ruce, špatně vás vidím, končím hlasování a bylo to schváleno. 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. První část, druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 34 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 35 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 36 pro, proti, zdrželi se schváleno 37 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. 45 pro, proti, zdrželi se. SD je pro nebo proti? Takže ještě jednou 45 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 46 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 54 první část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 56 pro, eh, proti, zdrželi se, nikdo nehlasoval pro, takže je to zamítnuto, 57 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Paní předsedkyně, postupujete poněkud eh, příliš rychle. Eh, u 56 nikdo nestačil hlasovat. Můžeme se vrátit k 56, takže dobrá. Takže nejdříve 54, druhá část. Kdo je pro druhou část? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A nyní 56. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 57 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 58 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 59 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 60 první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. 61 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 62 pro, proti, zdrželi se schváleno. 63 pro, proti, ne, tento odpadá, takže 66 pro, proti, zdrželi se. Ještě jednou se vrátíme k 66 pro, proti, zdrželi se schváleno. 67 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se schváleno. 75 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 76 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se schváleno. 78 pro, proti, zdrželi se schváleno. 79 pro, proti, zdrželi se schváleno. 80 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 81 první část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. 82 pro, proti, zdrželi se osm, pozměvací návrh 82 pro, proti, zdrželi se prověříme 82. Končím hlasování. Zamítnuto. 83 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 84 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 85 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 86 pro, proti, zdrželi se Prověříme 86. Zahajuji hlasování. Schváleno. 87 pro, proti, zdrželi se schváleno. 88 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 89 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 90 pro,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 99 e, pro, proti zdrželi se zamítnuto 100 pro, proti zdrželi se zamítnuto 101 pro, proti zdrželi se zamítnuto. A budeme nyní elektronicky hlasovat o celkovém znění. Zahajuji hlasování. And it's close and it is... Končím hlasování a bylo to schváleno. Děkuji vám a nyní budeme hlasovat o balíčku opatření a strategii veřejných zakázek. Vy jste nám nezdělila závěrečný výsledek 61 pro, 1 proti, e, nikdo se nezdržel. Takže 61 bylo pro, 1 byl proti, nikdo se nezdržel. a nyní budeme hlasovat o balíčku opatření a strategii veřejných zakázek. Pozměňovací návrh 7 pro, proti, zdrželi se schváleno 8 pro, proti, zdrželi se, prověříme osmičku. Končím hlasování. Schváleno. 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Či schváleno, takže prověříme raději. Bohužel jsem neviděla zvednuté ruce. Končím hlasování a je to schváleno. Desítka pro, proti,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 pro, proti, zdrželi se, schváleno. čtyři pro, proti, zdrželi se, schváleno. pět pro, proti, zdrželi se, schváleno. šest pro. Takže to je schváleno, o tom nebudeme hlasovat nyní a závěrečné hlasování se zde nekoná, takže vám srdečně děkuji. Nyní jsme ukončili hlasování a na programu je výměna názoru s komisí. Děkuji vám za spolupráci.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 So, colleagues, I would like to encourage the... Takže kolegové, prosím, ti, kteří se nechtějí účastnit dalšího bodu, opusťte sál, protože čeká nás ještě jeden bod na program a budeme hned pokračovat. Okay, thank you, and we will start with item... Děkuji. Bod 13. Prosím o klid, musíme pokračovat. Děkuji. And uh, we will continue with item... Takže bod 13, výměna názoru s komisí ohledně kodexu společenství týkajícího se humánních léčivých přípravků. Je to důležité téma a já hned dám slovo komisi na 10 minut. Thank you very much. Děkuji za to, že jste nás pozvali, abychom prezentovali zprávu komise týkající se padělání léčiv. Podle článku 118 směrnice o padělání léčiv členské státy musí přijmout eh, přiměřená, přiměřené sankce, které brání padělání eh, léčiv a zneužívání účinných e, látek. Členské státy mají oznamovat tato opatření e, komisi. Článek 118a vyžaduje, aby komise podala zprávu parlamentu a radě, tak e, aby byli informováni a také znali hodnocení účinnosti. Toto bylo přijato 26. ledna 2018, tato zpráva a my máme smluvní stranu eh, externí, která nám pomáhala eh, se studií. V rámci hodnocení ta studie je zveřejněna jako součást zprávy. Pokud se podíváme tedy na zjištění, pokud jde tě, eh, o ty sankce v členských státech, je třeba připomenout, že se jedná o padělaná léčiva a z definice věci je trochu obtížné vlastně to hodnotit. Zranění a fyzická újma to spadá pod trestní řád, zákonník ve všech členských státech. Členské státy také mohou ukládat obecné správní sankce pro ne, protiprávní jednání v oblasti léčiv. Tyto sankce v členských státech jsou doplňovány konkrétními e, sankcemi týkající se právě padělání léčivých přípravků ve smyslu článku 118 a celkem 26 členských států Eh, má vlastně legislativu na převedení tohoto, této směrnice. Něk, jeden eh, eh, členský stát udělal změnu v trestním zákonníku na základě úmluvy Medicrim a jeden členský stát tedy neupravil své právní předpisy, protože měl pocit, že ty sankce už má zavedené ještě před vstupem článku 118a v platnost. Současné sankce týkající se padělání léčivých přípravků, účinných látek a pomocných látek. To jsou vlastně pokuty, správní sankce typu odebrání licence nebo stažení těch přípravků eh, z trhu. Ve všech členských státech alespoň určité činnosti související s paděláním jsou trestným činem. V 21 členských státech je trestným činem výroba padělaných léčivých přípravků, jejich distribuce, zprostředkování, dovoz, vývoz i prodej na dálku. V sedmi zbývajících členských státech určité činnosti jsou ošetřeny občanskoprávními sankcemi, jako jsou pokuty. Maximální trest odnětí svobody se pohybuje od 1 do 15 eh, let, od 1 roku do 15 let. V EU všechny členské státy uplatňují eh, trestní nebo občanskoprávní eh, sankce je to 4300 eur v Litvě až 1 milion eur ve Španělsku. To je tedy maximální výše pokud. A pokud jde o porušení povinnosti v souvislosti s účinnými látkami, třeba 20 členských států um, bere jako trestný čin mm, porušení povinnosti v souvislosti s účinnými látkami a v 17 je to u uh, těch pomocných látek. Celkem 20 členských států uplatňuje uh, trestně právní sankce až na tři členské státy. Všechny eh, státy zavedly eh, také administrativní sankce. A když se podíváme na účinnost těchto opatření, je velice obtížné to eh, měřit, vzhledem k tomu, že to je vlastně nelegální činnost. A to byl také hlavní problém i pro tu externí smluvní stranu získat srovnatelné uh, Eh, údaje, pokud jde vlastně padělání a odsouzení. Ale obecně můžeme říci, že členské státy by měly zavést trestní i administrativní sankce, tak aby se zachoval legální dodavatelský řetězec, aby bylo možné bojovat s nelegálním prodejem padělaných léků. Dále by mohlo být prospěšné zavádět sankce, které penalizují padělání samo o sobě, aniž by se muselo vlastně prokazovat, že ten padělaný lék způsobil újmu pacientovi. A tak tomu je ve většině členských států. Dále jsme zjistili, že použití trestu odnětí svobody v maximální výši nejméně tři roky by mohlo usnadnit sdílení důkazu prostřednictvím Evropského vyšetřovacího příkazu. Komise se domnívá, že členské státy převzaly do svého práva článek 118a uspokojivým způsobem. Některé členské státy by mohly zvážit zavedení dalších trestně právních nebo administrativních sankcí, pokud jde o padělané léky. Eh, účinné látky, látky a pomocné látky. Také by bylo užitečné zajistit přiměřené eh, finanční a lidské zdroje na vymáhání sankcí, třeba formou vyškolení eh, vlastně pracovníků represivních složek a také je třeba monitorovat sběr dat. To by přispělo k přesnějšímu hodnocení abychom potom mohli lépe vyhodnotit účinnost konkrétních vnitrostátních ustanovení v oblasti tedy padělaných eh, léčiv na evropském trhu a také odrazování od padělání eh, prostřednictvím vodných sankcí je možné pouze na základě trvalé spolupráce, sdílení osvědčených postupů a účinného monitorování platných právních předpisů. A tady eh, komise už se spolupracuje s členskými státy tak, abychom společně řešili tento důležitý problém. Děkuji. Uh, Děkuji. První paní Grostet na seznamu řečníků. Monsieur... Děkuji, pane předsedající, děkuji komisi za vysvětlení, které nám poskytla, protože tento článek 118a směrnice Eh, o padělaných eh, léčivech musí být tedy převzata do vnitrostátního práva co možná nejlépe. Eh, ty závěry vypadají celkem pozitivně, což je celkem uklidňující, nicméně padělání léčiv to je velice důležité téma pro náš výbor, protože padělání léčiv může mít velice závažné dopady. Je to tedy zásadní problém pro veřejné zdraví. Eh, zpráva hovoří o eh, nelegálním dodavatelském řetězci. Jedná se především o nákup u nelegálních eh, online lékáren. Kromě problematiky sankcí, o které komise hovořila, je tady také třeba mm, problematika dopadu online prodejů na padělání léčiv. Zajímalo by mě, zda komise zjistila nějakou konkrétní souvislost mezi prodejem online a mezi oběhem padělaných léčiv. Ehm, má komise pocit, že je souvislost tedy mezi online prodejem eh, a eh, oběhem těchto léčiv, protože to je vlastně distribuční kanál, který může být právě hodně využíván u těch nelegálních léčiv. A eh, má komise představu, jaká je účinnost kontrol, které se provádějí eh, u toho online prodeje? Děkuji. Thank you. Děkuji, děkuji paní Auken, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, a děkuji komisi za vysvětlení. Je nesporné, že nelegální věci musí být trestně stíhány, ale je obtížné to vždycky zjistit a musíme trvat na tom, aby pro všechny tyto produkty nejenom existoval řádný systém označování, takzvaný labeling, ale je třeba zaručit i zpětnou sledovatelnost. Pokud Eh, tato není zajištěna, tak se dá hledat, co eh, padělat a sfalšovat. Musíme tedy zajistit, aby u těchto léčivých prostředků byla zaručena zpětná sledovatelnost. Krom toho bych chtěla doporučit, aby se mohly udělovat nejenom pokuty, ale i tresty odnětí svobody. Jedná se o závažnou kriminalitu a mnohé z těch darebáků nehrají peníze žádnou roli trest vězením by pro ně byl možná efektivnější. No, trest odnětí svobody tady musí být ve hře, když si uvědomíme, o jaké peníze se tady jedná. Pokuty nehrají vůbec žádnou roli, i když v našich očích to mohou být velké sumy. Děkuji. Pan Líze, děkuji pane předsedo a děkuji komisi za tuto zprávu, ale Rád bych eh, řekl, že ta zpráva je dost formální, co členské státy udělali, jaké zákony změnili a tak dále. Nás ale zajímá, jak se řeší ten problém. Mě by tady se víc zamlouval nějaký odhad komise, zda se skutečně podařilo dosáhnout pokroku v této oblasti padělaných léčiv. A chci zdůraznit to, co řekla paní Grostet. Měli jsme informace, že na internetu se zhusta objevují padělené léčivé prostředky, léčivé přípravky. Byla zavedena ta pečeť. Mě by zajímalo, jak daleko jsme se dostali a zda nám komise může říct, zda se ten problém nějak zmenšil, zda ta opatření už měla nějaký výsledek nebo jak se to celé vyvíjí, protože jde o to vyřešit ten problém a když to členské státy, i když to všecko formálně formálně dodržují, tak to neznamená, že se tím ten problém vyřeší. Děkuji. Děkuji. Další, pan Pěcha. Děkuji. Děkuji komisi za to, že nám předložila tuto zprávu. Ta zpráva je opravdu velice formální, jak řekl pan předřečník. A já jsem zklamán, co se týká závěru té zprávy. My jsme totiž v podstatě očekávali, že dojde k nějakému pokusu zabránit eh, padělání léčivých prostředků a uvádění na trh. Máme určité údaje, jak trestat takovéto postupy, ale je třeba říct, že já nevím nic víc o té škále o posilování boje proti padělání léčivých eh, přípravků. Měli jsme tady tu otázku onlineových prodejů. To je důležité. Eh, na internetu jsou dostupné spousty léčivých přípravků, některé z nich jsou padělané nebo nefungují, jak by měly. Takže navrhuje komise nějaké řečení, jakým způsobem umravnit tyto distribuční kanály na internetu, anebo zda snad komise ví, kolik léků se distribuuje v online režimu. A tak jsou další důležité otázky. Léčivé přípravky, léčiva eh, používaná v potravinových doplňcích. To je docela běžné různé výživové doplňky do fit center, na trénink. To je velice důležitá věc, protože tyto látky velice zhusta obsahují padělané léčivé přípravky. To znamená, že jsme se vlastně moc o tom nedozvěděli. No a další věc, to jsou léky, které nespadají do tohoto do této zprávy. Jedná se o přípravky kosmetické, mohou obsahovat léčivé prostředky, léčivé přípravky, mohou být nebezpečné, působit třeba rakovinu. Zůstává tedy stále velké množství otázek a čekáme na odpovědi. Děkuji. Äh, Děkuji. Já bych navázala na to, co říkal pan Líze. Je to otázka zpětné sledovatelnosti a otázka míry trestních sankcí. Slyšeli jsme, že se teď to všechno hlavně točí kolem obchodu, ale mě by zajímalo dozvědět se, zda členské státy v případě soudních řízení se snažili přes obchodníky nebo přes ty, kdo uvádějí do oběhu ty padělané látky, se dostat až k těm původcům, k těm výrobcům těch látek aby, aby se zjistilo, z jakých zdrojů pochází tyto látky. Máte k tomu nějaké informace, údaje? Byly tady nějaké soudní procesy nebo jsou tady nějaké úmluvy, vedly se jednání, vedla se jednání s třetími zeměmi? Protože si myslím, že třetí země značnou měrou přispívají k tomuto problému padělaných léčivých přípravků. Děkuji. Nevidím, že by se hlásil ještě někdo další o slovo, takže poprosím komisi o zhruba 10 minut reakce. Prosím, máte slovo. Neomlouvám se, ještě trochu přehlédl jsem. Ano, internet a Ehm, síť obecně, to je dnes hlavní distributor padělaných léků. Je jasné, že na národní úrovni ehm, se tedy přebírají, ehm, přebírá článek 118a, zavedly se sankce, což trochu umožňuje pronásledovat toto nezákonné chování. Ale tak jako internet nemá hranice, tak na to se ptám, jaké informace mají členské státy zprávy o tom, co se děje v jiných členských státech, protože je obtížné toto kontrolovat, když se to prodává přes internet. Tady bychom potřebovali větší koordinaci o informaci eh, o situaci v členských státech. Nevím, zda jsou zveřejněny nějaké konkrétní přehledy třeba léků, které se takto padělají a prodávají. A mě by zajímalo, zda je možné potom nějak informovat ostatní členské státy. Děkuji. Thank you so much and now Děkuji vám a nyní se dívám mezi vás. Ještě jednou nikdo se nehlásí, takže dávám slovo komisi. Děkuji vám za otázky. Chtěla bych počátkem říci jednu věc o dimenzi, protože jste se ptali také na dimenzi problému. zjistili jsme v letech 2013 až 2017 eh, je jeden balení z deseti tisíci, které je padělání a jedná se celkově o 3% celkového trhu. A je velice těžké vám dát přehled o tom, jakým způsobem fungují trestně právní sankce. To je tedy zpráva, ale já bych chtěla ještě upozornit na další opatření, která děláme v boji proti tomuto důležitému problému a jak spolupracujeme s členskými státy. My nyní zavádíme systém autent Eh, kace tedy ověřování pravosti eh, léčivých přípravků a tento systém bude fungovat od února 2019 a my těsně spolupracujeme s členskými státy a také s příslušným odvětvím, farmaceutickým odvětvím, tak aby tento systém byl zahájen a spuštěn v únoru 2019 a bojoval tímto způsobem proti padělání žádným léčivům. My společně s členskými státy monitorujeme jednotlivé trestně právní sankce a výkon provádění těchto sankcí je mimořádně důležitý. Také členské státy musí zásadním způsobem prosazovat legislativu na vnitrostátní situaci a přihlížet k jednotlivým národním situacím. My také toto koordinujeme spolu s členskými státy. Když hovoříme o prosazování, tak je to výrobce, který je zodpovědný za trh uvedený, za eh, produkt uvedený na trh a také zodpovídají za nákup látek především v třetích zemích. My nemáme evropskou databázi na monitorování situace, ale my těsně spolupracujeme s jednotlivými členskými státy. Další opatření, které jsme udělali, se týká prodeje online. Na to se také řečníci ptali. My nemáme přesná čísla o rozměru tohoto problému, je to velice těžko měřitelné vzhledem k tomu, že se jedná o nezákonné operace. Ale my víme, že je to velký problém. Také víme, že někteří spotřebitele vědomně kupují padělaná léčiva online. A my máme evropské logo, podle kterého mohou E, spotřebitele identifikovat pravá léčiva a tímto způsobem mohou e, může se také sledovat e, původ léčiva, které se prodává na internetu. My také máme toolkit, takovou skřínku nástrojů, které která eh, je nápomocná pro prokazování původu léčiv, tak, aby se zabezpečilo, aby léčiva na internetu eh, jsou, eh, neza, jsou zákonná, protože my chceme zabezpečit, aby prodej byl stejně spolehlivý na Eh, internetu a také v místní lékárně. My provádíme eh, informační kampaně a my také poskytujeme informační materiály, které mohou členské státy přizpůsobovat svým vlastním podmínkám. Děkuji vám, to je všechno z mé strany. Děkuji vám. A zdá se, že nyní ukončíme naše zasedání, ukončili jsme náš program a opět se uvidíme dnes odpoledne 14.30. To je mimořádný začátek, tedy 14.30.